Ladies and gentlemen, good morning. Dobré ráno, dámy a pánové, prosím. Eh, eh, posaďte se, eh, Máme před sebou velmi intenzivní, ale velmi zajímavý program a měli bychom tudíž bezodkladně začít a to tím, že nejdříve přijmeme pořad jednání našeho dvoudenního zasedání. A pokud nemáte žádné připomínky, považuji program za přijet, přijatý. Ve svých složkách máte zápis z jednání z 11. a 12. října, tedy zasedání našeho podvýboru a lhůta pro předání poznámek či Výhrad je do konce zítřejšího dne, to znamená do konce našeho zasedání eh, podvýboru pro bezpečnost a obranu. A pokud tedy nemáte, pokud eh, nebudou žádné připomínky, zápis eh, bude přijat. Několik sdělení z mé strany. Náš pořad eh, jednání je velmi nabitý, ale také velmi zajímavý a půjde tedy k prvnímu eh, věcnému bodu, což je unijní síť obraného výzkumu a budoucnost tohoto výzkumu. Eh, a je mým potěšením přivítat naše tři význačné hosty. Eh, dovolte, abych je krátce představila. Třeba, že eh, ty eh, tři pány pravděpodobně velmi dobře znáte. Prvním hostem je pan Christian de Villemagne, který je ředitelem francouzsko-německého výzkumného ústavu St. Louis, což je velmi známý eh, výzkumný ústav. A pan de Bilmaň uvede dnešní eh, téma, bude naším prvním řečníkem. Po něm bude následovat pan profesor Piotr Šinkarčik, což je eh, člen Polské akademie a ředitel Ústavu pro průmyslový výzkum automatizace a měření ústavu PIAP. Tento ústav se nachází ve Varšavě a po něm bude následovat pan profesor Klaus Toma. Pokud si vzpomínám, již u nás Eh, na panelu hovořil, vzpomínám si velmi eh, dobře, takže je vám znám a pan profesor Toma je <clears throat> vedoucím poradcem Freinhofer Society ve Freiburgu, což je velmi známý výzkumný ústav. Dámy a pánové, eh, Výzkum v oblasti bezpečnosti je určitou specializací pro Evropský parlament. Byl zde eh, uveden v našem pořadu a pan Krušen Erl jej představil, pokud jde tedy o ten obraný výzkum, a byla učiněna e, význačná rozhodnutí jak ze strany rady, tak ze strany e, parlamentu a já tedy bez dalšího dám slovo panu de Vilemaňovi, e, aby se vyjádřil k tomuto tématu. Děkuji. Já jako francouz se Eh, cítím povinen hovořit eh, francouzsky. Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, když se hovoří o výzkumu a obrané technologii, tak eh, nejde o jakoukoliv oblast, jde o to pracovat pro muže a ženy, kde jejich životy jsou ohrožovány a tato hrozba je větší a větší. Vidíte tady vlevo výsledek Eh, eh, vidíte tedy, eh, tedy ten výsledek a hrozby, které nás čekají do budoucna. Vy vidíte tady, ty rostou ISL, což je francouzsko-německý výzkumný ústav Saint-Louis, je, si vědomen, vědom e, této odpovědnosti, kterou nesou naši vojáci a obraný systém tedy jako takový v oblasti vědy výzkumu. Jednak na jedné straně jde o ochranu e, našich vojáků, to znamená vyvíjet různé technologie pro detekci e, nepřátelských zbraní nebo ochran, ochranné technologie, ochranné technologie pro vojáky i techniky podniku. A dále Jde o to, aby to byla i technologie, která bude schopna chirurgicky, precizně tedy ničit, eh, eh, ničit eh, zbraně a techniku od těch Eh, nepřátel. A samozřejmě eh, cena eh, vojáka to je něco, co nemůžeme vyčíslit, ale je třeba toto chránit, to je jasné. Zde je třeba si uvědomit, že mm, mm, člen, jeden členský stát často eh, je takovým motorem, jiný je spíše pozorovatelem, ale jde o to nalézt do budoucna společné řešení a eh, jít směrem ke konvergenci v Evropě. Také vám mohu říci, že každodenní praxe eh, spolupráce ISL eh, nám umožňuje eh, katalyzovat, tedy vybírat ty nejlepší evropské mm, projekty spolupráce. Dovolte, abych se podělil o některé zkušenosti a jak tedy zlepšit i efektivitu obrané technologie v Evropské unii. Na to se pokusím zaměřit. Eh, věda, výzkum, technologie eh, v komerčním sektoru, to je všude přítomné, to je dnes běžná věc, více než kdy v minulosti, ale vojenské specifické eh, charakteristiky mm, mm, jsou takové, že musí mít vlastní výzkum, i když je zde hodně těch prostředků duálního užití, například akustické prostředky, to znamená v Eh, to znamená neutralizovat eh, zvuk v uchu přímo, tedy taková technika, která se používá, to, eh, nebo, neut, nebo neutralizování záření reaktoru například. A vpravo na tom diapozitivu tam vidíte akustickou ochranou, ochranu kdy ten eh, voják normálně slyší tedy svého kolegu, ale je chráněn třeba před hlukem eh, střel z kanonu a podobně. Takže aktivní akustické prostředky mm, a eh, se tedy, to jsou specifické prostředky, které vyvíjí náš ústav. Proč? Protože civilní oblast třeba pro, o tuto takovouto techniku nemá zájem. Takže to musíme vyvíjet pouze my. A dále i snižování rozpočtu na obranu a e, potom kybernetická ochrana, například kybernetická obrana, to vedlo k tomu, že v těch specifických technologiích teď e, přicházím o naše kompetence, to znamená, trochu se ignorují, dávají se na druhou kolej a komise teď se snaží v tomto jedna. Takový příklad našeho institutu, naš, bylo e, nás požádáno, abychom zvýšili naše kompetence, které se týkají, týkají tedy té cíle střílené munice. Takže v tomto se snažíme získávat kompetence. Dále inovace, které jsem právě prezentoval, často jsou plodem dlouhodobých investic a zde eh, často to trvá více než 10 let vůbec. Ten základní výzkum trvá více než 10 let často. A je, technika ale se vyvíjí rychleji a rychleji všude. A podívejte se na to, co globálně nazýváme technický pokrok. Co se zrychluje, je nové používání stávajících technologií. To se teď více a více vyvíjí, ale samozřejmě vyvíjení nové techniky, to je velice dlouhodobý proces. A e, proto je třeba výzkumu pomáhat dlouhodobě. ISL tedy má takové experimenty, kdy zkoumali jsme veškeré podpůrné nástroje vědy a výzkumu které existují v různých členských státech i v jiných státech NATO, mm, například i v Americe, a nebo samozřejmě v Evropské unii. Zde eh, mohu zmínit Horizont 2020, eh, Defense Research a další. Naše zkušenost je taková, že francouzské prostředky eh, v podstatě e, nejsou schopny pokrývat všechny fáze vědy a výzkumu, to znamená od začátku až pro, po ty kontrakty, až po e, operativní e, zkoušky u konečného Eh, uživatele. A eh, možná Evropská unie by měla přidat takovou eh, jednotku, DARPA tedy, a je třeba mm, zajistit financování tak, abychom zajistili, že tyto kompetence nám budou zachovány v dlouhodobém horizontu. ISL Eh, ve svém názvu, tedy eh, v Německo-francouzský institut, je, je velice unikátní v tomto výzkumu a je to mezinárodní institut a e, to znamená, působí tam e, inženýři, odborníci nejrůznějších národností. E, znáte organizaci NATO, která má také výzkum, svůj výzkum, a STO, to je virtuální výzkum, to znamená, tam nejsou fyzicky pří, přítomni tyto věci. A zde STO <clears throat> v posledních letech ale roste, protože taková síť odborníků, řada z nich je z Evropské unie, a e, ti přispívají tedy do STO. A činnost STO umožňuje každému státu, aby vyhodnotil, jak vypadají jeho obrané techniky, technologie, prostředky, vyho, vyhodnocuje, e, zdali ty konkrétní volby, techniky jsou vhodné pro ten stát i musí vyhodnotit míru interoperability svých národních řešení a někdy i díky vlastně tomu rychleji si vyberou techniku, protože zjistí, co funguje, co nefunguje u partnerů. Je to dobré, ale je to omezené tyto možnosti jsou omezené, protože, jak říkám, zde je třeba, aby všichni spolupracovali eh, na inovacích, které jsou určeny pro ty budoucí spol- programy spolupráce, což eh, tady zatím nejde, zatím to není v reálném životě, nebo málo kdy se to stává. A stejně eh, eh, většina těch programů eh, zbrojení v oblasti spolupráce jsou ve formě takových krátkodobých joint ventures. Každý spíše zůstává na svém písečku, což je neefektiv, neefektivní. Někteří odborníci z těchto programů dokonce říkají, že takový program spolupráce který má několik partn, partnerů, tak by stál xkrát, mnohokrát více, kdyby se dělal pouze vnitrostátně. Takže Eh, dvojnásobná cena se často říká, že by to byla. A je tedy možné eh, to udělat tak, aby jedna plus jedna bylo více než dva? Ovšem za podmínky, za podmínky, že zde bude existovat určitá míra vzájemného porozumění, tak abychom mohli se vzájemně obohacovat, eh, předávat si zkušenosti, naše know-how ve vědě, v managementu a podobně. A abychom toho dosáhli, tak jediné řešení, Jediné řešení je, aby ty týmy skutečně fyzicky spolu spolupracovaly. Eh, a eh, protože eh, to neznamená, když máte nějakého neznámého přítele na Facebooku na druhém konci světa, že jste snad přátelé, to ne. Tady jde o to, aby skutečně mm, se velice dobře znali. A, pr- a pak, si, mm, pak si porozumí. Takže zde e, právě to existuje v ISL už 60 let, kde skutečně na jednom místě spolupracují odborníci z různých států. E, je nás jenom 400. E, Army Research Lab, tedy v Americe, to je náš partner, těch je sedmkrát tolik a mm, v podstatě děláme to tež, máme stejné portfolio činnosti, takže ne, kromě toho, že nás je mnoho národností, což je nutné, tak potřebujeme interdisciplinaritu, protože se nám zde kříží ve výzkumu různé disciplíny a často i zadáváme eh, externě různá hodnocení, analýzy externím vědeckým eh, odborníkům a jsme přesvědčeni, že když eh, budou vedle sebe pracovat týmy složené z různých disciplín, z různých sektorů, z různých národních, z různých států, tak to je klíč k úspěchu povrchu. EDRP, e, tedy tento fond, musí i rozšířit intervenci ze strany ISL na další oblasti, rozšířit její tedy pole působnosti a mm, využít tedy ty excelentní zkušenosti právě z toho, jak vedle sebe pracují e, tyto odborníci z různých států a z různých disciplín. A nicméně je třeba e, šířit tuto myšlenku a množit typy těchto podobné týmy složené z různých národností, ono to asi není realistické. Je spíše eh, třeba, eh, eh, ale mm, mm, být vlastně takovým katalyzátorem, kdy, jak jsem říkal, mm, zajistíme to, že jedna plus jedna nebude dvě, ale více než dvě. A jak my to děláme v ISL? My máme velice široké portfolio činnosti, ale jenom 400 pracovníků, což je průměrná velikost hm, eh, institutu Fraunhofer. A my se, eh, my snažíme využívat různé laboratoře, eh, univerzitní pracoviště, hm, i přijímáme doktoranty z univerzit, kteří u nás působí v ISL hm, na stážích a Eh, vždycky takový vedoucí toho projektu, ten se nachází v té partnerské eh, eh, laboratoři a hm, takto spolupracuje s ISL. Takže vlastně tím my zajistíme takový pákový efekt, což, je, což vyšuje efektivitu ISL a všichni na tom vydělají, protože členské státy, odkud je ten doktorant, tak v podstatě ten se u nás Eh, vzdělává a eh, získá i mezinárodní zkušenosti. Já jsem byl minulý týden ve Vídni v Rakousku, kde jsme propagovali tento model na Národní eh, agent, zbrojní agentuře a mm, oni byli nadšeni tímto modelem vysílání doktorantů, ale takže samozřejmě, ale fungování takové sítě, to není jen tak. Je třeba mm, Eh, eh, zajistit, aby ten doktorant měl zájem u nás pracovat, protože často se nachází tisíce kilometrů, třeba v Litvě nebo v Polsku, a to je dost komplikované eh, a dlouhodobý vztah s takovými doktoranty, to je finančně náročné, takže bylo by velice užitečné, abychom vytvořili takovou pen, pan evropskou síť a dávali těmto lidem motivace. Takový model vzor již máme, je velice jednoduchý, kde v podstatě Eh, eh, kdy eh, je třeba nejprve, aby ty organizace, které přijímají a vysílají tyto doktoranty a studenty, aby respektovali stejnou chartu kvality. A často jsou to e, studenti, kteří si vyberou to centrum, akreditované centrum a mm, tam se snaží e, realizovat svůj projekt. A takový projekt v podstatě mm, je i Erasmus. A samozřejmě ten Erasmus by bylo třeba adaptovat, uspůsobit e, mm, oblasti obrany, vytvořit takový defense Erasmus. Je třeba tedy vychovávat, vzdělávat mladé lidi v oblasti obrany a e, obraného průmyslu. Například máme zde Von Karman Institute několik kilometrů odsud a tam se studenti vzdělávají zdarma a e, s tím, že e, jejich domovský stát spolufinancuje část činnosti, přispívá do činnosti toho institutu a jejich studenti pak se tam vzdělávají zdarma. Takže to je to, co asi velice rychle v pár minutách jsem vám mohl říci. A závěrem eh, dovolte tři takové náměty eh, pro příští eh, projekt, program, obraný projekt v Evropě. První je třeba, abychom byli důslední, důsledně podporovali výzkum v obraně, protože takové ad hoc projekty nestačí. A druhé doporučení je třeba propagovat a podporovat mm, výzkumná centra, která budou složena z různých disciplín, z pracovníků eh, z různých států a nakonec je třeba podporovat eh, vědecké výměny, eh, které budou probíhat mezi těmito výzkumnými centry a ostatními odbornými institucemi. Zám se v té chvíli do pana profesora Piotra Šinka. A Nyní bych poprosila eh, o slovo pana Piotra Sinkarčika, který je ředitelem Ústavu pro průmyslový výzkum, automatizaci a eh, měření. Eh, děkuji za slovo, jenom počkám na svou prezentaci, až se objeví. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že mohu dnes Mm, prezentovat náš výjimkum v oblasti eh, robotu. Já jsem ředitelem eh, ústavu PIAP, který působí ve Varšavě v Polsku. Náš eh, Výzkumný ústav patří mezi deset nejvýznamnějších výzkumných ústavů v Polsku. Patříme pod ministerstvo rozvoje a jsme prvním a prvním producentem mobilních robotů pro zvláštní operace. My je tedy vyrábíme a provádíme také výzkum v oblasti obrany a bezpečnosti a nabízíme řešení automatizace a robotizace a pro e, zvláštní účely pro požárníky, ochranu hranic a další takové služby. Náš výzkum nabízíme i pro průmyslová e, odvětví a pro e, konkrétní aplikace v průmyslu organizujeme velký veletrh, který se jmenuje Automatika a který je určen pro robotizaci a um, publikujeme také výzkumný uh, časopis, nabízíme uh, výcvik a školení, vzdělávání, organizujeme semináře, výstavy, uh, vzdělávací um, workshopy um, Každoročně dostáváme mnoho eh, buď mezinárodních i národních eh, cen a také patentujeme 30 až 50 našich vynálezů každoročně. Účastníme se mezinárodní spolupráce od roku 1991, rámcový program číslo 3 a do dnešního dne jsme se účastnili asi stovky mezinárodních projektů, z čehož 10 asi v 10% těchto, eh, těchto výzkumných projektů jsme byli koordinátory. Mezi těmito projekty byl jeden z největších projektů projekt eh, eh, Talos, byl to program číslo 7, 20 milionů euro a my jsme byli koordinátorem konsorcia různých partnerů z mm, Evropsk- Evropy a z Izraele. A cílem projektu TALOS bylo eh, vyvinout prototyp eh, systémy ochrany hranic za použití eh, samořídícího vozidla na hranici. Takže tyto O těchto vozech budu ještě hovořit a říkám jim UGV. Dva typy jsme vyvinuli, jeden k ochraně a detekci narušitelů s celou řadou různých senzorů a druhý bylo zásahové UGV, tedy toto samořídící vozidlo k zadržení jakéhosi na, na, případného narušitele. E, e, výsledky vědeckého výzkumu používáme i komerčně. Jedním takovým příkladem může být projekt Eden, v rámci kterého jsme vyvinuli celou řadu uh, nás, uh, uh, uh, nástrojů, k zajištění skupiny látek, kterým říkáme CBERN. To jsou chemické, biologické, radioaktivní, jaderné a, a, a explozivní výbušné látky. Nabízíme tedy konkrétní produkty. Úča, Sněli jsme se i projektů Horizon 2020. Tady máme celou řadu projektů, které jsou právě v běhu. Nechci tím zdržovat. Eh, vedli jsme také několik projektů Evropské obrané agentury, například jeden s názvem MUSAS, pro který jsme vyvíjeli mobilní platformu eh, na, detekci, na k zajištění snajperů a střelovačů a provedli jsme celou řadu studií proveditelnosti pro napojení těchto senzorů právě na ta samořízená vozidla. Vyrábíme mobilní roboty pro zvláštní určení. Tady vidíte celou řadu těch robotů, které vyrábíme a prodáváme celosvětově v Polsku samozřejmě, ale také dodáváme do evropských zemí na Eh, dálný eh, eh, Blízký východ a do Afriky. Tady vidíte tady celou řadu těch robotů, ale je to jenom omezený výběr, máme i další. A nyní k těm UGV, to jsou ta samořídící vozidla. Takovým eh, cílem toho je, aby lidé nebyli vystaveni eh, riziku, takže eh, vidíte, Eh, na té levé straně, kdy osoba musí osobně zasahovat a, a, a přiblížit se možnému nástražnému výbušnému zařízení. A tady se od toho chceme dostat do situace, kdy ten člověk zasahující policista bude v bezpečné zóně a bude použito pouze toto UGV. Eh, používáme tato vozidla v odstraňování eh, nášlapných pum, potom také e, v oblasti detekce a zjišťování, potom máme úkoly v oblasti e, kontroly na hranicích e, a ochrany hranic a nalevo to není mobilní Eh, Robo, tady na tento přístroj bychom se měli podívat eh, blíže. To je ehm, eh, robot, který není mobilní, je v Koreji umístěn na hranicích mezi Jižní a Severní Koreou a vidíte kameru, počítač a automatickou eh, zbraň. A toto zařízení může bez lidského zásahu zajistit eh, narušitele, ale ehm, eh, toto řešení také dává vzniknout celé řadě etických otázek a pochybností. Na druhé straně mohou roboty být využity k ev- evakuaci osob z ohrožených eh, eh, oblastí, potom eh, máme požární zásahy, zajišťování nebezpečných látek, využití v průmyslu. To je nejběžnější aplikace, která umožňuje odstranění, odstranění eh, nástražných výbušných eh, systémů. To jsou příklady těchto robotů zde, které tady odstraňují ty nástražné výbušné systémy. A pak jsou tady aplikace v oblasti logistiky. Toto jsou eh, prototypy, které mm, postavili na Varšavské univerzitě a na pravé straně vidíte přenos eh, vojenského vybavení. Eh, potom eh, v, obla- v oblasti jaderných katastrof nebo v katastrofách v jaderných elektrárnách Fukushima a tři míle mohou být také vyhledává, eh, využity pro vyhledávání obětí po přírodních katastrofách, jako jsou zemětřesení a byly použity i při eh, následných pracích katastrofy eh, Světového obchodního střediska v New Yorku. Tady jsou příklady těch UGV a novou věcí jsou ty, které jsou vybany, vybaveny zbraněmi a takové Mm, tyto nové technologie se vyvíjejí, ale mm, jsou předmětem také etického bádání a právního zkoumání, protože je to využití zbraní bez zásahu člověka. A celá řada zemí se věnuje těmto řešením, pracuje na nich a my, jako vědci, kteří vyrábějí tyto roboty, eh, si uvědomujeme, že se v, tom, v této oblasti hm, hodně aktivizuje Rusko. A tyto roboty se zbraněmi jsou využity v oblasti výcviku v Rusku, ale jsou použity také v reálných eh, operacích v Sýrii. Byly to experimenty zatím, ale byly eh, úspěšné. Jaká, jaká jsou tedy má eh, doporučení, o čem bychom měli eh, přemýšlet do budoucnosti? Z mého eh, pohledu a z mé oblasti pracovní bych doporučil, že bychom měli zvažovat vznik mezinárodního programu, který by byl se zabýval eh, celou tou rodinou konstrukce UGV, takže bychom mohla by to být jakási platforma Future European eh, Ground Vehicle a možná by to bylo lepší, že by to byly platformy, protože vzniká celá řada těch technologických eh, řešení, je to celá skupina, celá rodina, ale možná by bylo dobré, kdyby byly standardizovány stejnými rozhraními a stejnými možnostmi napojení na různá čidla jídla. A, a ideální by bylo, kdyby spolu mohli spolupracovat, protože může nastat situace, kdy třeba menší robot ti pomáhají tím těm větším nebo zajišťují jejich přesun do bezpečí. A další doporučení se týká implementace EDIDP, které by mělo být vyvážené ve dvou rozměrech. Jednak podle rozměru výzkumu a průmyslových subjektů a mělo by být také vyvážené geograficky. Ten eh, model, který by který byl přijat Evropskou vesmírnou agenturou, by mohl být dobrým eh, eh, řešením, kdy eh, je, existuje určitý motivující program a když se Polsko stalo členem ESI, vznikl u nás tento Mm, program pobídek, který napomáhal polským firmám, které nově se připojily, aby se staly význačnými hráči na um, evropském vesmírném eh, trhu. Takže je, eh, jsou tam Eh, určené granty, know-how a pro podpora v oblasti školení, jakož i expertní výbor monitoringu. A myslím si, že tento program by mohl být určitým eh, eh, příkladem toho, jak můžeme diverzifikovat program EDIDP. E Tolik tedy z mé strany a poslední můj slide eh, je jenom poděkování za vaši pozornost. Now I would like to... Děkuji vám mnohokrát a nyní bych chtěla požádat pana eh, profesora Klause Toma z Fraunhoferova institutu, aby se ujal slova. Děkuji, já promluvím v Němčině. Děkuji vám za pozvání a za možnost představit své názory o tom, jak se má ubírat obraný průmysl. Odkud pocházím, tady vidíte Fraunhoferovu společnost, eh, jedna z největších pro aplikovanou, aplikovaný výz výzkum. Máme asi 24 tisíc zaměstnanců, 69 eh, institutů po celém Německu, asi 2 miliardy činí náš roční rozpočet. Většinu z toho si musíme eh, sami vydělat na základě zakázek, zejména od průmyslu, ale také eh, vládních institucí a institucí veřejných. Jaké oblasti pokrývá naše činnost. Tady eh, to vidíte. My jsme se rozčlenili do jednotlivých skupin a eh, vytvořili jsme také novou skupinu pro eh, inovativní výzkum. Tam se spojili čtyři instituty. Máme také velký svaz zabývající se informačními technologiemi, kybernetickými technologiemi. Máme také přírodní vědy, to znamená medicínskou techniku a biologii. Máme skupinu zabývající se optronikou elektronikou a eh, laserovými technologiemi, také skupinu zabývající se mikro a nanotechnologiemi a samozřejmě máme i eh, výrobní techniku ve Stuttgartu a eh, Cáchách a také s výzkumem surovin a pak máme deset institutů, které se zabývají obranou a bezpečnostní technologií. O čem bych chtěl dnes hovořit? Rád bych eh, hovořil o tom, že jsme již urazili eh, několik důležitých eh, kroků v oblasti budování bezpečnostního výzkumu v Evropě. Začalo to globální strategií, která byla vyvinuta souběžně s vývojem této globální strategie eh, byla iniciována tzv. Group of Personalities, skupina osobností, o nichž pohovořím později. A eh, poté, bezprostředně poté, eh, došlo k pilotnímu projektu o obraném výzkumu, což bylo prosazeno díky i díky vám a je to skutečně milník, kdy vlastně poprvé můžeme se zabývat využívat obranou technologií financovanou v Evropě. A paralelně k tomu probíhá takzvaný obranný akční plán, v rámci něhož jsme zahájili přípravnou akci v letošním roce nebo přípravnou činnost, která bude tvořit základ toho, co vyústí pak ve velký evropský obranný eh, eh, průmysl. A eh, rád bych vám nyní nastínil takový čtyřpilířový rámec, který eh, zobrazuje, ozřejmuje to, kam se chceme ubírat v obranném eh, výzkumu. Tady ještě globální strategie o zahraniční a bezpečnostní politice eh, pro Evropskou unii. To je, myslím, stěžení dokument, z něhož tedy vycházíme. Už jsem o tom hovořil, že souběžně s vývojem globální strategie se také zabýváme činností nebo zabýváme skupinou osobností. Uprostřed vidíte komisařku Biankovskou, které jsme eh, zprávu předali. Vidíte tady šéfa EDA, Evropské eh, obrané eh, agentury a hlavní kapitány Evropského obranného průmyslu a je zde také šéf Fraunhoferovy společnosti můj šéf, tedy několik klíčových doporučení této skupiny osobností tato skupina navrhuje, aby bylo využito spolupráce v obraném průmyslu, aby se Evropa stala eh, garantem bezpečnosti a, a také odpovědným partnerem eh, na globální úrovni. Dále eh, se navrhuje, aby evropský obranný výzkum mm, byl využit k celoevropské spolupráci v rámci klíčových eh, technologií a dovedností. Eh, další odrážka, rovněž důležitý bod, musíme pamatovat v této souvislosti i na aktéry. To jsou samozřejmě jednotlivé země, jednotlivé vlády, ministerstva obrany a samozřejmě obrany průmysl, který nezbytně potřebujeme jako důležitý hráč. Dále eh, výzkumné technologické organizace a my potřebujeme souhru všech těchto aktérů, abychom Evropu náležitě připravili. A poslední odrážka, velmi důležitý bod, eh, o tom se zde taky již mluvilo, strategická autonomie pro Evropu. Na to se také musíme zaměřit. Je to důležité, abychom e, vůbec mohli pomýšlet na takovou strategickou autonomii, potřebujeme dobrou technologickou a průmyslovou základnu v rámci obraného průmyslu. Nächsten Folie habe ich versucht, das nochmal jetzt aus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 Pane poslanče Štětino, česká kabina se omlouvá, ale byli jsme právě zrušeni a e, tudíž e, se velice omlouváme. Nemůžete dál poslouchat češtinu, ale jiné jazyky, mluvit. ale můžete samozřejmě česky mluvit, pokud si budete přát. Ale my jsme byli tedy odvoláni, takže končíme. Punkt um